Takže pozměňovací návrhy úterý večer. Děkuji a nebudu déle již zdržovat a děkuji panu prezidentu Trišetovi, že se účastní tohoto měnového dialogu, který jsme je už téměř takový institucionalizovaný, dalo by se říci. Připomněla bych dvě hlavní témata, která jsme navrhli pro tuto výměnu názorů. Vzhledem k tomu, že je zde riziko deflace a stagflace, tak potom zabývat se také otázkou, jak restrukturalizovat mezinárodní finanční architekturu. Vyzývám vás tedy, pane prezidente, abyste pronesl váš úvodní projev, tak přibližně 10 minut. To už je téměř cvičení, které znáte z paměti. Děkuji, paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, členové hospodářského měnového výboru. Jsem velmi rád, že se mohu účastnit první výměny názorů s vaším výborem v roce 2009. Tato výměna se koná pouze několik dní po schůzi guvernérů 15. ledna, který se věnoval měnové politice. Navíc minulé úterý ve Štrasburgu na plenárním zasedání, na kterém se slavilo 10 let eura, tak jsem zaznamenal vaši podporu s velkým, s velkým potěšením, tedy podporu euru a Evropské centrální bance. Jak již se stalo tradicí, tak začnu hodnocením ekonomické a měnové situace a vysvětlím další důvody našich nejnovějších rozhodnutí týkajících se úrokových sazeb. A dále bych chtěl říct pár slov eh, k cenovým výhledům, eh, jak to vypadá v euro oblasti a na závěr se dotknu také otázek mezinárodní finanční architektury. Toto téma eh, ještě jistě nabude na významu v příštích měsících. Tak nejdříve ekonomický a měnový vývoj. Od mého posledního vystoupení eh, před Evropským parlamentem v 8. prosince se nadále zhoršovaly ekonomické výhledy Eh, eurozóny a inflace eh, se snížila. Eh, v prosinci 2008 to bylo 1,6 nicméně inflační tlaky a inflační rizika nadále poklesla. Když se podíváme na střednědobý výhled pro měnovou politiku, očekáváme, že inflace zůstane v souladu s naší Eh, definici cenové stability a eh, v příslušném horizontu. Eh, rizika cenové stability jsou velice vyvážená. Pokud se týče ekonomického vývoje ze září, finanční, finanční vývoj se intenzivnil a ještě prošířil. Když se podíváme na poptávku v eurozóně, ta zřejmě zůstane v útlumu po delší dobu. E, zároveň ovšem e, by e, deflační, respektive snižování inflace, mělo pomoci posilovat kupní sílu. Máme zde řadu ekonomických rozhodnutí za poslední týdny, nicméně všechny výhledy jsou velice nejisté. Určitě eh, odvrácenou stránkou eh, bude ekonomický růst, ten zůstane slabý a týká se to zejména eh, ještě silnějšího dopadu do reálné ekonomiky v souvislosti s nebezpečím protekcionistických tlaků a globální nerovnováhy. Aby náš udržitelný růst byl na zdravých základech. Všichni by měli plnit své zodpovědnosti. Je to velice důležité udržet středně dobé výhledy makroekonomické politice. Je třeba nadále sledovat politiku, která bude zaměřena na stabilitu a udržitelnost a toto je nejlepší způsob, jak posílit důvěru. Významná opatření musí přijímat vlády tak, aby Eh, byla posilována důvěra ve finanční systém a aby se uvolnil tok úvěru, zejména pro podniky a domácnosti. Eh, pokud se týče měnových trendů, eh, ukazuje se, že monetární expanze bude poměrně mírná. Evropská centrální banka se znovu přihlásila ke svému závazku udržet cenovou stabilitu pod, eh, ale v blízkosti 2%. Eh, toto přispěje k růstu zaměstnanosti a finanční stabilitě. Eh, v této souvislosti guvernéři ECB e se rozhodli, že základní úrokovou sazbu sníží ještě o 50 základních bodů na 2 což znamená, že celková, eh, celkové snížení od 8. Eh, října 2008 bude 225 základních bodů, bazických bodů. Nyní eh, středně dobý vývoj cen a proces takzvané dezinflace. Paní předsedkyně je třeba velice jasně rozlišovat mezi dizinflací a deflací. Dizinflace je proces eh, padajících eh, mír inflace. To znamená, že je to otázka eh, dodávkové strany. Toto může být doprovozeno negativními šoky, tak jak je to teď. Nicméně ty, tento vývoj není škodlivý svou povahou, poněvadž eh, reálná výše příjmu zůstává. My jsme nyní svědky procesu disinflace v eurozóně a to je zejména eh, díky prudce padajícím cenám eh, ropy a komodit. Růst cen, respektive špička cen ropy a komodit Eh, která kulminovala v polovině roku 2008, byl inflační a kontrakční. Důsledkem je, že eh, tento pokles cen je disinflační a expanzní. Eh, to můžeme doložit tím, že ceny padly v prosinci 2008 o 15,4 meziročně. To jejich váha eh, v spotřebitelském koši je 5%. A to tedy vysvětluje pokles inflace. Eh, jestliže eh, tento přísný vývoj na nabídkové straně je silný, pak disinflace může dočasně vést k záporné inflaci. Nicméně je třeba, abychom měli stále jasně středně dobé cíly. Eh, deflace naopak to je eh, velice vytrvalý a eh, auto zesilující se pokles cen. Tato spirála se promítá do budoucích očekávání a negativní očekávání mohou vést k odkládání spotřeby a investic a to potom znovu tlačí na ceny. V současné době ovšem nehrozí deflace, pevné eh, zakotvení inflačních očekávání, eh, k němuž se plně hlásíme, představuje nejsilnější a nejistější pojistku proti všem rizikům, jakémkoliv rizika spirály inflace a eh, očekávání, spira, očekávání inflace. My Nyní tedy jsme svědky procesu dezinflace, eh, který je dán zejména prudkým poklesem cen ropy a komodit. A nyní dovolte, eh, abych se zastavil u druhého tématu, a sice mezinárodní finanční architektura. Já se domnívám, že křehkost globálního finančního systému, to znamená, že jeho nedostatečná schopnost eh, se Eh, dostat zpět do kondice eh, není přijatelná. My musíme vyvodit důsledky z krize, nesmíme být příliš spokojení a musíme zlepšit všechny prvky systému. Kvalitu řízení rizika, řízení likvidity, eh, odolnost soukromých institucí, transparentnost finančních trhů a jasnost ve finančních nástrojích. Jak už bylo zdůrazněno u příležitosti při předchozích slyšení, eh, to především žádá za prvé mnohem větší transparentnost bez eh, eh, jakýchkoliv partikulárních zájmů. Za druhé potřebujeme daleko pružnější a krátkodobější rozhodování a za třetí systematickou eliminaci procyklických aspektů eh, regulačních eh, pravidel, pravidel účetnictví, zdaňování a dalších, eh, což může velice posílit fluktuaci. Fórum pro finanční stabilitu identifikovalo hlavní cesty, hlavní směry těchto reform. A nyní my teď potřebujeme vyjasnit strategii a tam, kde to bude vhodné, také větší politickou energii eh, boje proti partikulárním zájmům. G20, Mezinárodní měnový fond budou sehrávat v této souvislosti eh, důležitou roli. Daleko lepší fungování finanční sféry nestačí. Potřebujeme také makroekonomické politiky, které budou udržitelné středně a dlouhodobě. Zejména je třeba vyhnout se tvorbě velkých domácích a externích nerovnovách, eh, které jsou mm, kořenem eh, současných potíží. Efektivní dohled nad makroekonomickou politikou ve velkých systematických, systémových ekonomikách je velice důležité a tuto funkci může plnit pouze MMF, eh, pokud bude mít silnější mandát. Pokud se týče institucí, potřebujeme zlepšení ve dvou oblasti. Za prvé, mezinárodní finanční architektura si vyžaduje posílení neformálních skupin, zejména Fórum, Fóra pro finanční stability, stabilitu a G20. FSF je jedinečný v tom, jedinečné v tom, že spojuje všechny úřady a instituce, které mají systémový vliv na finanční trhy eh, přičemž jsou ale velice decentralizovány a mnohé jsou politicky nezávislé. Nezbytné rozšíření tohoto fóra je velmi klíčová záležitost. Zejména důležitá v době globální krize eh, byla nová autorita G20, což je skutečně globální informální seskupení eh, ve srovnání s G7, eh, který se osvědčuje v situaci, kdy turbulence pocházejí z průmyslových zemí za druhé, Kromě posíleného eh, dozorového mandátu Mezinárodního měnového fondu, zpráva a řízení mezinárodních finančních institucí, zejména Mezinárodního měnového fondu, ale také Světové banky, by eh, se měla zefektivnit a měla by být reprezentativnější. Eh, zejména plné zastoupení ekonomik vznikajících srovnatelné nebo odpovídající jejich důležitosti v globální ekonomice je nepostradatelné. Závěrem eh, tohoto svého stručného úvodu bych rád zdůraznil dvě věci. Paní předsedkyně, eh, za prvé, mm, pokud jde o eh, politiku v oblasti eurozóny, soustavné rozdíly v růstu mest dané strukturálními neefektivitami a nebo s špatně sladěnými národními politikami, eh, včetně eh, eh, stanovování mest, by mohly mít negativní dopad na nákladovou konkurenceschopnost jednotlivých zemí. Národní úřady mají odpovědnost za řešení otázek nebo ztráty konkurenceschopnosti v posledních letech. Pokud jde o fiskální politiku, tak tam vítáme, že Evropská rada potvrdila plné odhodlání udržet trvale v veřejné finance v dobré dobrém stavu. Stávající hospodářská situace volá po obezřetnosti, pokud jde o přijímání rozsáhlých opatření eh, v fiskálních podnětů. Eh, je třeba zohledňovat eh, konkrétní fiskální situaci v každé zemi. Jak už jsem říkal, země můžou využít veškerý manévrovací prostor, který jim dává pakt stability a růstu, ale pouze pouze tento eh, manévrovací eh, prostor, žádný jiný. Eh, značné fiskální uvolnění a z toho vyplývající navýšení státního dluhu by v žádném případě nemělo v omezit eh, nebo podkopat důvěru veřejnosti v trvalou udržitelnost veřejných financí a tím eh, vlastně eh, oslabit efektivitu tohoto fiskálního podnětu. Také jsem chtěl hovořit něco o té otázce finančního dohledu. Finanční krize zvýšila důležitost řešení otázek souvisejících s finančním dohledem a to komplexně a koordinovaně jak globálně, tak na evropské úrovni. Pokud jde o evropskou úroveň, tak krize zdůraznila potřebu analyzovat dlouhodobá eh, řešení eh, ve eh, struktuře toho dohledu. Návrh, který předloží skupina na vysoké úrovni, které předsedá Jacques de Rozier, bude představovat důležitý příspěvek do koncepční debaty, stejně tak jako debata, která se předpokládá v Evropském parlamentu. Pokud jde o možnosti tak jak řada poslanců e, říká, e, tak článek 105.6 smlouvy e, explicitně zmiňuje možnost, aby členské státy se rozhodly předat Evropské centrální banky konkrétní bance konkrétní úkoly eh, domácího finančního dozoru. Eh, už se o tom začíná uvažovat eh, a pro případ, že by toto ustanovení bylo aktivováno. V této fázi se představenstvo zatím nerozhodlo o tomto tématu a já vám samozřejmě řeknu o výsledku našich debat. Děkuji, pane prezidente. Článek 105, 6 dává Evropskému parlamentu právo mít konformní stanovisko, takže budeme skutečně pozornými partnery. Podle práva dám skupin, slovo jednotlivým politickým frakcím. Nejprve panu EPP na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Pane prezidente, děkuji za vaše úvodní slovo a rád bych vám položil tři otázky. První oslavilo se desáté výročí eura minulý týden ve Štrasburku, o tom jste se zmínil a vyšly články, zda euro tedy exploduje spolu s krizí. To byl určitý signál tedy v souvislosti s tím, co bylo napsáno. A za druhý, druhý bod, se s velkým zájmem jsem sledoval váš příspěvek na trilogu deva, 19 ledna eh, týkající se finančního sektoru. Můžete nám říci, co podle vašeho stanoviska je příčinou toho té slepoty v podstatě, protože jste se zmínil o rizicích v této oblasti. A potom poslední otázka. Dnes je zde určité určitý blok, určité zablokování, pokud jde o přidělování úvěru. Přestože ECB vyvinula velké úsilí, tak úvěry se prostě neposkytují a to je velký problém pro ekonomiku, pro podniky, zejména pro malé a střední podniky. Jakou možnost tedy vidíte v tom zefektivnit okamžitě nebo co nejrychleji opatření, která se přijímají? Děkuji, pane prezidente. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát, pane poslanče, za vaše tři otázky. Pokud se týká té první, tak samozřejmě mohu říci, že pochopitelně euro a eurozóna prokázaly naopak schopnost odolnosti a vytrvalosti při čelení této krizi, kterou tedy zaznamenali všichni pozorovatelé. Samozřejmě všechny měny na světě jsou nyní pod vystaveny tlaku kvůli současným okolnostem a finančním turbulencím a mohu říci, že všechny měny světa bez výjimky je to pro ně takový test. Musí skutečně prokázat svou funkčnost. Je, je, to, tý, je to otázka i dolaru, libry, sterlinku a tak dále, takže na to mohu opravdu pouze říci, že ta připomínka, kterou jste měl, se mě týká se mě považují za neodůvodněnou a snažíme se co nejlépe řídit měnovou politiku eura, my tedy za nás, a potom všechny příslušné vlády své vlastní hospodářské politiky, protože odpovídají také za strukturální reformy a za náklady v hospodářství, které samozřejmě mohou ovlivňovat a ovlivňují rozpočtovou politiku. Potom k té druhé otázce. Myslím si, že skutečně prochází jsme před zahájením těch finančních turbulencí v srpnu 2007 jsme prošli obdobím, kdy bylo skutečně podhodnocen, podhodnocena rizika v ekonomickém světovém sektoru a to skutečně zde bylo již veřejně vyjádřeno několikrát určitými osobnostmi i úřady, i centrální banky a i já sám jakožto prezident skupiny deseti centrálních bank a Global Economy Meeting na mezinárodní úrovni, kde se scházíme s mými kolegy a zabýváme se problémy světové ekonomiky, tak jsme veřejně řekli, že máme dojem, že tato rizika byla podceněna. Důvodů je mnoho, Není to pouze jedna příčina, ale těch příčin je mnoho, jednak že finanční nástroje jsou málo transparentní a jsou velmi sofistikované, proto zdůrazňuji důležitost transparentnosti. Trhy jsou také netransparentní, takže to ještě posílilo tato rizika. Potom byly také makroekonomické jevy na světové úrovni, zejména zvyšování cen surovin a ropy zejména, které byly dalšími důvody, které podpořily a vlastně vedly významnou část investorů k tomu, že systematicky vyhledávali vysoké výtěžky, zisky a tedy a to, co jsem uvedl, není vyčerpávající, je mnoho dalších důvodů a potom samozřejmě bylo určité zaslepení veškerých těch aktérů tohoto trhu, účastníků trhu i příslušných institucí. To jsou mnoho rozměrné příčiny a proto zdůrazňuji, že je potřeba transformovat vše. Nesmíme nic opomenout, nesmíme také praktikovat strategii obětního beránka, ale je potřeba se podívat velmi pozorně na všechno a opravit všechny tyto aspekty. A ten poslední bod, skutečně je zde určitá zásadní otázka a to otázka normálního fungování finančního odvětví. Evropská centrální banka i ostatní centrální banky vyvinuly významné úsilí, stejně tak vlády se opravdu snažili velice rychlá opatření přijmout, což si myslím, že je velmi důležité. Nejsem si jist, že všichni operátoři přijali opravdu ta nejvhodnější opatření, která však budou nadále se přijímat, protože ještě neustále je pozorně potřeba na toto bdít a myslím si, že všechny instituce, všichni operátoři musí skutečně být na výši své odpovědnosti. To je otázka bank zejména. Děkuji mnohokrát, pan Mitchell, na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Trše. Eh, zdá se, že eh, pokles úrokových sazeb je velmi opatrný, ale to jenom spekulujem. ale my jsme rádi a máme štěstí, že máme takovou instituci jako ECB, na zvládání této situace. Eh, vy jste vlastně řekl, že obnovení důvěry je klíčová věc a eh, nejdůležitější je, aby eh, se banky důvěřovaly navzájem, což by se tedy projevovalo také v úrokových mírách, které si navzájem účtují. Vy jste dříve už tento měsíc hovořil o obnově a já jsem byl eh, rád, že jsem toto slyšel z vašich úst. Skutečně eh, je třeba, abychom to začali mluvit, eh, poněvadž obnova přijde, nevíme tedy kdy, ale přijde, ale pokud o tom nebudeme mluvit, tak nebudeme připraveni. Já myslím, že bychom skutečně měli hovořit o tom, Eh, jak, eh, jaká je naše pozice třeba v souvislosti s konkurenceschopností. Ano, my musíme řídit krizi, ale také potřebujeme jakousi vizi toho, co budeme dělat, jakmile ta obnova přijde. A já tedy doufám, že přijde spíše dříve než později. Jenomže potřebujeme, aby banky si navzájem začaly důvěřovat. Uh, Děkuji vám za uh, vaši otázku. Takže k té první otázce bych řekl, že jak už jsem uvedl dříve na tomto slyšení, velice pečlivě sledujeme fungování peněžních trhů. A já už jsem několikrát řekl, že naše výkonná rada i uh, rada guvernérů se zabývá Euriborem a tím, aby se naše rozhodnutí opravdu promítla do skutečných úrokových sazeb na trhu. Musím zdůraznit, že v posledních týdnech jsme viděli, že tříměsíční Euribor se pohybuje správným směrem. Takže stále více vidíme, že úroveň této sazby se přibližuje naší představě o úrokové sazbě, eh, která by byla v souladě s eh, naší eh, sazbou. Takže se to snižuje a vidím tam určité zlepšení na peněžních tezích. Ale musíme si dávat pozor a dobře víme, že to pořád nefunguje, jak by to mělo. Protože z rady důvodů pořád banky sami se zdráhají, když jdou do nějakých transakcí. Ale pokud jde o Euribor, což je ukazatel, který sledujeme velmi bedlivě, tak tam se, eh, tam čekáme, že pokrok bude pokračovat. Pokud jde o obnovu, tak jsem říkal, že máme pocit, ale jsme obezřetní, že úroveň jistoty je velmi důležitá. A to říkají všechny instituce, ať už mezinárodní či vnitrostátní. Nicméně po roce 2009, který si myslíme, že bude eh, rokem velkého zpomalení a obtíží, pokud je o růst, tak rok 2010 si myslíme, že by měl být návratem k pozitivním číslům. To znamená a eh, rokem, kdy se sebereme po tom obtížném roce 2000, obtížných letech 2008 až 2009. Zdá se mi, že tohle platí jak pro ekonomiku eurozóny, tak pro globální ekonomiku jako celek. Když si eh, srovnávám poznámky s kolegy z dalších eh, významných systémových ekonomik, včetně vznikajících ekonomik, tak se mi zdá, že je jisté, že rok 2010 by opravdu mohl být eh, rokem, kdy se globální ekonomika sebere. Stejně tak jako jednotlivé ekonomiky. Všechny ekonomiky nejsou úplně synchronizované, ale, nebo jsou, pardon, říká řečník v současné době. Takže v současné době je ší, velice intenzivně podhodnoceno, eh, nebo bylo to eh, riziko podhodnoceno v posledních letech a to je důvodem těch našich stávajících potíží. Také by bylo velice eh, špatné, kdybychom nedostatečně odhadli eh, schopnost globální ekonomiky se eh, znovu zberchat, protože potom by soukromé investice mohly soukromé instituce mohly promeškat čas na vhodné investice. Takže musím vám říci, že prostě i jak všechny všechny řídící rady, všichni, kdo rozhodují, musí dávat po celém světě pozor. Sledujeme eh, ceny energií, komodit a, a ropy, které jsou mnohem nižší a jak jsem úvodem říkal, působí to protiinflačně a expanzivně. Takže tohle, abych tak řekl, je taková přípojka globální ekonomiky ke zdroji. do sítě. A proto dojde k obnovení, si myslím. Děkuji, další řečník, minuta a půl. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Je jasné, že v této chvíli je prioritou obno, obnova poskytování úvěru. Komisař Almunia řekl, že veřejné záruky jsou zastaveny i v těch v mnoha zemích. Mnoha, mnohé země raději ukládají své fond, peníze do ECB. Otázkou je proč tedy. A druhá otázka, mluvil jste o směrnici o kapitálových požadavcích. Existuje názor, že posilovat kapitál bank v současné době je procyklické opatření a tedy nevhodné. Jaký je váš názor a co navrhujete? Já jsem říkal často, že ECB půjčuje nepořičuje dlouhodobě, jen na 6 měsíců, což je kratší lhůta, než vlastně na jakou lhůtu půjčuje americký FED. Takže je potřeba skutečně vzít v úvahu, že je zde potřeba dlouhodobějších půjček a musí být také jistota návratnosti, aby mohli reagovat na situaci. Jaký je váš názor na, tu, na tyto věci? Děkuji. Eh. Děkuji vám. Pokud se týče eh, komerčních bank eh, a ECB. My toto, něco, toto sledujeme a souvisí to e, s tím, že my chceme se vyhýbat rizikům likvidity, která by byla systémová. Čili proto my skutečně e, poskytujeme prostředky komerčním bankám v eurozóně na měsíc, dva měsíce až šest měsíců. E, to řek, řekl už předřečník, banky totiž eh, mají tendenci eh, nepouštět se do aktivního eh, peněžního trhu, i když se postupně zotavuje, ale likvidita centrální banky, to je potom vlastně extra likvidita, kterou nabízíme na depozitách. Eh, my na trhu eh, máme úroveň euro, Euribor, které ukazují, že tento trh se postupně zotavuje a momentálně to tady funguje dobře a my uvažujeme o rozšíření toho koridoru Eh, což by mohl být další příspěvek eh, k vývoji na finančních trzích. K druhé otázce myslím, že je velice důležité, aby bylo řečeno, že není záměrem v současné situaci zvyšovat eh, požadavky na kapitálovou vybavenost. Bylo by to procyklické opatření a já jsem řekl, že je velmi důležité nechovat se nikdy procyklicky a už vůbec ne nyní. Existují instituce, které vytvářejí jakési nárazníky, které ještě eh, navíc eh, pomáhají k té kapitole vybavenosti a to je de facto na eh, podpoření důvěry do budoucna. Čili je to otázka prozíravosti, pokud ty nárazníky jsou vhodné. Ale máte pravdu, je velice důležité, abychom v současné chvíli eh, napětí na finančních trzích, ale také v dlouhodobé budoucnosti, abychom nebyli procykličtí. A jak jsem řekl, toto je absolutně podmínka, nezbytnost. Co dělá ECB? Já jsem řekl, že my posuveme likviditu v horizontu jednoho měsíce, tří, šesti a neomezeně. My chceme trhu každopádně pomoci, aby lépe fungoval. A je třeba říci, že vidíme určité signály postupného zlepšování, ale musíme zatím zůstat velmi ostražití. Děkuji, paní Ferreira, potom pan Goebbels. Děkuji. Já bych se zeptala, vlastně jenom bych připomněla že eh, dlouho se zvyšovaly úrokové sazby, abychom eh, dostali inflaci pod kontrolou. A přesto inflace stále eh, rostla vzhledem ke spekulacím na globálních trzích. Nyní snižujeme úrokové sazby, abychom podnítili růst. Ale růst nám nepřichází, protože tady máme problém s důvěrou na trzích a s důvěrou v budoucnost. Není tedy správný moment abychom se eh, globálně zabývali nad tím, jestli máme správné cíle a správné instrumenty, tak trochu dlouhodobě. Za druhé, to se týká spíše střednědobého výhledu. Očekáváme eh, zlepšení situace v roce 2010, ale můžeme zapomenout, že na předpověď eh, růstu nebo snížení růstu o půl procenta. Včera jsme se dověděli, že nová předpověď na rok 2009 je minus 1,9. Více a více než 9% nezaměstnanost. Vy jste 15. Eh, ledna na konferenci říkal, že je možné, že ECB použije nestandardní nástroje k podpoření ekonomiky. Eh, mohl byste podrobně vysvětlit, eh, co jste myslel? Děkuji. Thank you. Thank you. Děkuji vám. K té první eh, poznámce bych řekl, že důvěra je samozřejmě zcela nezbytná v eh, tomto období. Důvěra eh, v soukromé instituce, v účastníky trhu. My jsme zažili něco poměrně mimořádného v, od září. Už tak Eh, existovaly finanční eh, turbulence a to víme velmi dobře, protože mm, jsme byli u začátek, u začátku těchto turbulencí 9. srpna 2007. A eh, tehdy jsme začali velice půjčovat našim komerčním bankám, abychom zajistili fungování normální, normální fungování trhu. Tehdy to bylo 5 milionů eur, říká řečník, ale Ale potom přišlo září loňského roku, kde eh, se vytvořil nedostatek, vytvořil nedostatek důvěry eh, v soukromém i veřejném sektoru, v průmyslovém eh, světě i ve vznikajících ekonomikách. Bylo to opravdu unikátní a velice důležité. Od této doby jsme snížili sazby už o 225 vazických bodů, což je bezprecedentní. To takhle rychle udělat za tři měsíce. Vůbec se to zatím nikdy nestalo v eurozóně ani před eh, eh, zřízením eura od druhé světové války v Evropě, takže to bylo mimořádné rozhodnutí, které má zohlednit eh, zmírnění inflačních tlaků, hroze rizik. Inflační očekávání během celého tohoto období jsme správně zaměřili. Bojovali jsme proti možným rizikům inflace v střednědobě a zachovali jsme pořádek v té sféře inflačních očekávání. A to tež činíme doteď. Takže já zdůrazním, že je třeba, abychom měli eh, to eh, solidně zakotvené očekávání kolem dvojky. A to vám vysvětlí, co vlastně děláme. Na úrovni eh, interní jsme se v prosinci už eh, pohybovali ohledně eh, při odhadech mezi 0 a, 0 a minus jedničkou, čili negativně. Rada nám tehdy řekla, tedy naše rada guvernérů nám řekla, že bychom měli být negativní, já jsem to řekl velice jasně, a v lednu eh, jsem eh, řekl, že si myslíme, že naše rozhodnutí bylo eh, správné, protože jsme věděli, že dojde k dalšímu zpomalení evropské i globální ekonomiky, které dále oslabí inflační tlaky. My musíme dělat všechno, co je možné, abychom napomohli oživení finanční sféry a skutečné ekonomiky. Už jsem eh, říkal, že permanentně eh, reflektujeme to, co lze udělat k řešení těch velice náročných eh, situací. My dáme likviditu neomezeně. A to samo o sobě je nestandardní chování jakékoliv centrální banky tohle bylo nemyslitelné před intenzifikací eh, napětí, abychom tohle dělali permanentně. Také je eh, zřejmé, že naše rozvaha nám značně narostla. A to znamená, že my jsme začali přijímat eh, riziko na vysoké úrovni, na mnohem vyšší úrovni, než, jsme, než tomu bylo dříve. Musím říci, že to, co eh, děláme, ukazuje s plným respektem pro náš mandát, je, že se snažíme eh, zakotvit inflační očekávání. A Evropská centrální banka je tedy schopná přijímat rozhodnutí, když je nutné, která jsou uh, eh, uh, směla. Nedokážu být uh, specifičnější. Děkuji. Robert Gables. Euh, euh, Já bych měl tři otázky, pane prezidente. Vy jste nám zopakoval velmi důrazně, že zde došlo k těm snížení 125 základních bodů, to je vítáno, nicméně můžeme konstatovat, že banky využívaly vlastně svých klientů banky vlastně zlepšovaly své marže a peníze byly stále drahé pro spotřebitele a zejména pro podniky. Co je potřeba udělat k tomu, aby reálná ekonomika mohla využívat toho poklesu úrokových sazeb? A druhá otázka, ECB také plnila svou roli, když vlastně poskytla likviditu komerčním bankám. Říkal jste, že v současné době konstatujete mírné oživení mezibankovního měnového trhu. Znamená to tedy, že požadavky, žádosti bank na tříměsíční, čtyř, šesti a tak dále měsíční půjčky klesají a nejméně dvakrát jste také řekl, že finanční krize měla dopady na reálnou ekonomiku. Znamená to tedy, že také Evropská centrální banka a banky nejsou součástí reálné ekonomiky, že patří do nějakého virtuálního světa? Děkuji, pane Goebbelsi. Pokud se týká těch skutečně praktikovaných poklesů, tak to je skutečně trvale opakující se téma. To, co děláme, je zcela transparentní, kles, pok, snížili jsme naši sazbu, ta je, každý prostě vidí, na jakou sazbu využíváme pro financování bank. Musím říct si, že stále vyzýváme banky a vlády, také národní centrální banky tedy, my hovoříme jasně a říkáme všem bankám, skutečně postupujte upřímně a vlastně interpretujte ty úrokové sazby, o kterých my rozhodneme. Vaše připomínky se mi nezdají vždy odůvodněné, možná někdy jsou hodně odůvodněné a samozřejmě tyto stimulace, tyto pobídky by se nadále měly využívat. Je však potřeba trochu být obezřetní, protože nesmíme vyčítat bankám, že přijali výrazná rizika a současně od nich požadovat, aby v současné době přijímali všechna možná i nepředstavitelná rizika. V tržní ekonomice banky mají ve své funkci vytřídit ta rizika a musíme tedy respektovat tuto základní funkci vytřídění rizik, které musí banky provádět a za respektování této funkce musíme stimulovat k tomu, aby byly co nejaktivnější ve financování ekonomiky. To, co dělají centrální banky a vlády, tak to má vlastně za základní cíl financování samotného hospodářství bankami, to je tedy ta funkce. Pokud jde o vaši druhou otázku, tak oživení, postupné oživení trhu, dlouhodobé, pomalé oživení měnového trhu, vidím to vlastně, že to úzce souvisí se skutečně prosazovanými úrokovými sazbami, zejména se sazbami Euribor, měsíc, tři měsíce, šest měsíců. Několikrát jsem se zmínil o tříměsíční lhůtě. Toto je velmi významný index pro mnoho půjček v mnohých ekonomikách eurozóny tomto stádiu by to byl asi základní ukazatel. Nevidím tedy, nebo nevid, nejsem schopen vám říci, že z kvantitativního hlediska budeme mít dostatečně důrazné údaje, které by byly požadovány za zásadní. Je to samozřejmě úsilí, které vyvíjíme a v této oblasti jsme velmi obezřetní, protože toto je zásadní cíl ze semantického hlediska. Je to snadné hovořit o finanční ekonomice na jedné straně a o reálné ekonomice na druhé. Máte pravdu, že finanční ekonomika je mimořádně reálná a já zcela sdílím vaše stanovisko tomu, že to možná není správné rozoddělení, ale nicméně finanční ekonomika představuje velké množství pracovních míst, finanční služby, obrovské množství lidí. Je to velice důležitý, důležité odvětví ekonomiky. Prostě možná mluvit o ekonomice by bylo jednodušší. Děkuji. Pane předsedo, v posledních dnech eh, Eh, tady máme hlášení eh, Královská skotská banka, eh, Bank of America a tak dále. Další balíčky obrovského rozsahu. Mohou nám centrální banky říct, že to tak pokra- bude pokračovat dál, nebo už jsme na konci? A z druhé, v členských zemích máme různé programy na to, jak se vyrovnat recesí. Máme v Británii pokles DPH, eh, máme tedy eh, plány pro automobilový průmysl v eh, Francii, Německu a tak dále. Máme různé daňové kredity. Není tady nebezpečí, že při této rozmanitosti přístupů se budou evropské ekonomiky vyvíjet spíše divergentně a to znamená, že konvergence bude slábnout. A poslední bod mnoho měn pokleslo vůči euru, velice silně anglická libra, ale eh, Británie měla velké potíže, ale třeba také se to týká eh, švédské koruny, minus 15%. A mm, jak vlastně vy, jako šéf centrální banky, si vysvětlujete tento vývoj a je to pro vás nepokojivé? Thank you, thank you very much indeed. Opravdu vám děkuji. Já se pořád ujímám slova a omlouvám se, že eh, hovořím tak dlouho, ale ty všechny otázky jsou tak důležité. My jsme byli přesvědčeni od eh, prvního dne, kdy jsme se rozhodli na úrovni eh, naší řídící rady, eh, že eh, za, na 24 hodin budeme půjčovat 95 miliard eh, eur bankám do 9. srpna 2007, že začíná období, které bude velmi náročné. A nikdy jsem vám neříkal, že z tohoto období už jsme vyšli. Takže já bych zcela jasně řekl, že stále jsme ostražití. Rozhodujícím momentem pro nás byla polovina září, protože více než po rok, e, rok po začátku e, těch turbulencí došlo k prohloubení napětí a, proto jsme přijali extrémní rozhodnutí na naší straně i na straně tedy e, sesterských centrálních bank a na úrovni vlád. Jak říkáte, je tady řada programů v různých členských státech a já řeknu akorát, že to bylo nutné, aby eh, vlády eh, zorganizovaly nějakou obranou linii vůči systémovým eh, rizikům pro platební schopnost. Poté, co my jsme se postavili proti systémovému riziku v oblasti likvidity. Dochází k interakci mezi ekonomikou samotnou a finanční sférou a myslíme si, že ty probíhají na obou stranách Atlantiku a je to provázané. Takže já si myslím, že v těchto chvílích je na všech orgánech soukromých i veřejných, aby jednali co nejostražitěji, aby se mohli správně rozhodnovat. A správná rozhodnutí eh, vyžadují eh, důkladný úsudek, protože nestačí jenom eh, fiskálně upokojit situaci v tom prvním rozměru. Pokud nemáte manevrovací prostor, tak zhoršujete situaci, nepouži- nepomáháte jí. Proto nemůžete být překvapeni, že Evropská centrální banka hovoří o veškerém manevrovacím prostoru podle paktu stability. V každém případě se nejedná jenom o právní eh, v omezení. Jedná se o něco, co vychází ze situace skutečné na finančním eh, trhu. Pokud přijdete o důvěru domácnosti a podniku, tak ať už uděláte cokoliv na fiskální straně, se automaticky vyruší touto státou eh, důvěry. Takže jde o úsudek, o úctu vůči eh, paktu z eh, růstu a stability a o eh, zohlednění těch různých finančních a ekonomických omezení. Já nebudu komentovat ty pohyby v měn, sám znáte vztahy mezi eur, eurem a měnami. Ale mm, od začátku těch turbulencí jsme svědky toho, že euro má určitou ochranou funkci pro 329 milionů lidí. Děkuji, pan Alen Lipec, minuta a půl, máte slovo. Pane prezidente, měl bych dvě otázky. Nejprve cílem Evropské centrální banky, nebo tím prvním cílem je zajišťovat růst cen nižší, ale blížící se dvěma procentům. Nyní se dosti vzdalujeme od tohoto cíle. Dezinflace, jak jste říkal, je spíše kolem jednoho a půl nebo tak a můžeme předpokládat, že to bude ještě pokračovat. Když konstatujeme, že pokles tempa inflace je nyní od září vyšší než pokles úrokové sazby Evropské centrální banky, takže úrokové sazby se reálně zvyšují samozřejmě nemůžete být pod nulou. Takže co si myslíte o plánech, které by díky poklesu DPH urychlily ten pokles cen, tu té dezinflace? A jak v, tom, v těchto podmínkách můžete říci, že bych se měli spochybňovat mechanismy zvyšování platu, protože to urychluje růst cen, kdežto, že máme spíš ceny, po, pocit, že klesají. A druhá otázka, bylo zde mnohokrát řeč řečeno, že jsou zde plány obnovy v bankovním sektoru, které však nevedly k oživení ostatních odvětví ekonomiky. Myslíte si, že ECB by neměla mít spíše politiku přímého refinancování do reálné ekonomiky, případně prostřednictvím Evropské investiční banky? Děkuji, pane Lipěci. Naše definice stability cen je skutečně méně než 2%, ale blížící se 2%. A když jsem hovořil o tom o výhledech inflace, tak to bylo jednak pod těmi dvěma procenty, ale stále se to blíží dvěma procentům. A v tom období velmi vysoké inflace, která dosáhla až 4%, jak si pamatujete, tak jsme vždy naší hlavní starostí bylo, abychom byli schopni udržet stabilitu cen a tato důvěryhodnost byla tím, že jsme měřili výhledy inflace a které jsme vlastně zakotvovali na tu úroveň blížící se dvěma procentům. To je jedno z hlavních současných témat, protože skutečně je zde poněkud oslabení toho dezinflačního tlaku, ale musím říci, že skutečně inflační výhledy jsou nadále blízké těm dvěma procentům. A jsou významné rozdíly mezi zeměmi, když se podívám na některé ukazatele, které bereme v úvahu, zejména inflace navrhovaná povinnostmi na obou stranách Atlantiku, tak jsme zde vlastně v situaci těch zakotvení, těch výhledů inflace na příštích pět let ve velice odlišné situaci od situace ve Spojených státech. Když se podíváme seriózně na výhledy, tak s naší definicí stability cen, jak jsem řekl, tak dezinflace, které jsme svědky, je, spočívá vlastně s rozdělením kupní síly domácnostem. A pokud ceny ropy a energií zůstávají na podstatně nižší úrovni naštěstí, říkám naštěstí, než jak tomu bylo v minulosti, tak musíme zachovávat kontinuitu poklesu inflace v eurozóně. V některých zemích můžeme dosáhnout i negativních čísel, která by neměla být interpretována jakožto negativní, abych tak řekl. Naopak, je to vlastně rozdělování kupní síly a je to a v podstatě to stoupne znovu, protože to souvisí se základními efekty. Je potřeba, aby ve střednědobém horizontu jsme měli inflaci pod dvěma procenty nebo blížící se dvěma procentům. Pokud se týká akcí Evropské centrální banky. Musím říci, že jsem zcela pro to, co by mohla provádět Evropská investiční banka, která by umožnila bankám refinancovat se ze středně nebo dlouhodobého hlediska, aby by poskytovali půjčky malým a středním podnikům. To je směr, který, o kterém jsme rozhodli v principu a který osobně se mi v současném prostředí zdá velmi vhodný. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní se dostáváme k otázce Ngue. Paní Fandenbeš. Nebo... Ja, vielen Dank. Zwei... Děkuji, já bych měla dvě do... otázky. Jedna se týká toho, co už zapadlo vícekrát. A sice rozporu mezi úrokovou politikou ECB a úroky, které eh, dostávají soukromé subjekty v eurozóně nakonec. Vy jste eh, říkal, že eh, je třeba apelovat na banky, aby eh, předali to snížení úroku dál, ale vypadá to zatím poměrně neúspěšně. V Německu máme zprávy o tom, že na jednu stranu tady máme špatnou situaci pro malé a střední podniky, ty už nedostávají žádné úroky, ale i sazby pro větší podniky jsou výrazné, výrazně vyšší než před rokem. Takže stát naleje miliardy do tohoto sektoru. Neměl by se tedy snažit také, aby ty úvěrové podmínky a úroky opravdu se na trhu nějak pohly? Druhá otázka se týká vývoje na druhé straně Atlantiku a jeho dopadu na europrostor. prostor Eh, Federální rezervní banka eh, si dělá velké starosti z deflace, protože američané v současné době nedělají nic jiného, než eh, mm, že roztáčí tiskárny na bankovky a lze možná tak zabránit deflaci, ale na druhou stranu je stejně jisté, že eh, jakmile eh, přes, překonáme krizi a dojde k hospodářské obnově, tak eh, je inflace prakticky nevyhnutelná, takže nikdo nemůže tisknout peníze nepotrestaně. Už jsem u konce. Takže nebylo by lepší se zaměřit na to, jestli američané tedy se giganticky zadlužují, jestli je to vědomá strategie. Nebylo by to také elegantní řešení? Říkáte, že je to umě, eh, nemyslíte, že je to úmyslná strategie? Už jsem domluvila. Takže eh, myslíte si, jestli je vůbec možné eh, se chovat nějak jinak než američané? Děkuji. Já jsem říkal, že je velice důležité, aby rozhodnutí, která přijímáme, které jsou zcela bezprecedentní od druhé světové války, pokud jde o eh, dosah, rychlost a rozsah eh, aby se ta likvidita tedy dostala až do ekonomiky. To, co říkáte, je důležité a i já obnovím naši výzvu k vůči finanční sféře, aby zohlednila plně to, o čem jsme rozhodli. Nicméně myslím si, že bychom neměli být zcela negativní v této věci. Vím, že je tady celá řada poslanců ze zemí, eh, kde eh, sazba hypoték závisí na tříměsíčním Euriboru a ten Euribor opravdu klesl a eh, měl by stávajícími smlouvami být předán příslušným domácnostem v daných zemích. Hovořil jste o té eh, strategii, jak se z toho dostat. A to je pravda, protože eh, a děláme cokoliv, a to platí pro nás, pro všechny, pro centrální banky, pro eh, v exekutivu i pro parlament. Všechno, co děláme, bychom měli dělat s jasnou představou, že tohle je dočasné, cílené, časově omezené, ale musíme mít správnou strategii, jak se z toho dostat, jinak bychom začali oscilovat, jak říkáte, mezi Eh, poklesem v cyklu a potom eh, prudkým rozmachem, který by, eh, což by, který by sám zadělal na další problémy. Takže musíme mít na paměti to, co říkáte, a sice střednědobou a dlouhodobou stabilitu. To je pravda samozřejmě pro centrální banky, ale také pro fiskální politiku. Je pravda, že nejdůležitější součást naší politiky v současné době musí být důvěra. Dokud lidé nebudou mít důvěru, nebo lidé nebudou mít důvěru, pokud nevidí, že dlouhodobě máme udržitelnou pozici. Takže naše strategie, jak se z toho dostat konec z toho cyklu, je velice důležitá. Děkuji, nyní pan Ryan. Děkuji, já bych se nám krátce rád vrátil k úrokovým měrám a e, je, jestli tady e, banky je tedy dávají dále zákaz, nebo ne. E, my žijeme v dobách, kdy se volá po větší transparentnosti a vy vlastně říkáte, že naléháte na ně, aby snížili své úrokové míry. Ale napsal jim někdy a ptal, zeptal se jich přímo, proč vlastně nesnižují úroky, aby to museli vysvětlit, protože občané se také vlastně mohou divit, proč to tak není. Čili skutečně eh, bychom měli žádat o těch bank, aby, napl, aby plně vysvětlili, proč tady tyto výhody, které dostali, eh, neposílají dále občanům. Pokud se týče dozoru, eh, dlouhodobé řešení tady hledá skupina na vysoké úrovni, ale váš osobní názor, jak to vlastně vidíte vy, nebo jak eh, daleko byste vy rád zacházel v dohledu, poněvadž eh, vy v tom se dáváte roli. A za třetí, myslíte si, že byste mohli, že by byl tedy čas dát vám širší mandát, abyste, mohl více, abyste mohli více stimulovat ekonomiku eurozóny? Děkuji vám. No, e, já musím e, říct toto, já nechci, e, aby to vypadalo tak, že se nějak podceňuji. Ta změna, pokud se týče těch úrokových měr, ve všech zemích, kde se hypotéky odvozují od krátkodobých úrokových měr, ve většině případů je ten index Eurobior eh, tři měsíce nebo Libor tři měsíční nebo prostě podle měny. A ve své poznámce, nebo podle toho, jak já to vidím, tento index naštěstí podle našeho eh, názoru eh, a na základě našich výzev tento index poklesl. Čili ta transmise Eh, funguje relativně uspokojivě. Ovšem v jiných oblastech je to daleko komplikovanější, poněvadž argumenty komerční bank velice často je, že musíme vzít v úvahu rizika, která jsou spojená s poskytováním nových úvěrů. A my samozřejmě musíme chránit eh, naše vlastní instituci proti těmto rizikům. Čili je to komplexní, neměli bychom to vidět příliš zjednodušeně. Nicméně musím říci, že Eh, my určitě budeme volat po maximální transparentnosti. Tak jsme to také dělali a v této oblasti určitě také. Pokud se týče bankovního dohledu, řekl bych, že eh, my jako eh, výkonná rada ECB, guvernéru ECB, my Eh, jsme připraveni. Eh, otcové zakladatelé Maastrichtské smlouvy jasně řekli, že existuje možnost rozšíření našeho běžného mandátu a my na základě toho prezidia ECB jsme vždycky tvrdili, že Eh, náš eh, vztah tedy s eh, dohledovými orgány je velice významná věc. Čili my jsme byli vždy pro, těž, pro přísné rozlišení mezi centrální bankou a dohledem. A to nejsou žádné novinky, to jsme říkali vždycky. Čili my znovu se eh, podíváme na to, jak je možno eh, této možnosti využít. Eh, výhodou je, že toto případné rozšíření mandátu eh, bylo ratifikováno předem. A důležité je, aby proběhl rozhodovací proces, který se týká také parlamentu a samozřejmě vyžaduje si to jednohlasnost v radě. Eh, já, jak říkám, já jsem na to připraven, ale my dosud eh, prezidium banky nemáme jasný postoj. Tak a čili otázka toho mandátu, možné to je, ale my tady máme mandát na to, abychom středně době Eh, zajistili cenovou stabilitu, což je nezbytná podmínka pro trvalý růst a zaměstnanost. A když se podíváme na zaměstnanost eh, během prvního desetiletí eura, eh, mohu vám říci, tedy samozřejmě dnešní situace není uspokojivá, ale my jsme skutečně za tu dekádu vytvořili daleko více pracovních míst, než se to podařilo ve Spojených státech Děkuji, já bych... Nyní se dostáváme ke druhému kolu otázek a prvním řečníkem je pan John Purvis, minuta a půl. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Pane uh, předsedo, já bych se rád uh, zeptal, uh, na eh, snižování ratingu eh, státních eh, dluhů členských států, kdyby to nějakým způsobem se rozjelo a vedlo to například k nesplácení dluhů ze strany členských států nebo dokonce k jejich bankrotu. Co může dělat Evropská centrální banka jako měnový orgán, ne fiskální orgán? Máte ale nějaký krizový plán na evropské úrovni nebo dokonce na e, globální e, úrovni, abyste vyřešili takovýto e, problém? Říkal jste, že Mezinárodní nový fond je důležitý. Jste spokojen s tím pokrokem na, směrem ke zlepšení mě, Mezinárodního měnového fondu, tak aby se takovéto naléhavé situace daly řešit na globální úrovni? A s ohledem na toto, vím, že jste říkal nebo hovořil o e, politice o úrokových sazeb, nemyslíte si, že by, se měla být, že by měla být tak trochu přehodnocena? Já nevím, jestli jsem pochopil e, tu poslední otázku. Tak vy jste proti tomu, aby e, politika směných kurzů byla nějakým nástrojem, pokud jde o euro ale jiné změny, které eh, v mm, plovou a jsou konkurenty pro eurozónu, eh, neměl by být nějaký eh, koordinovaný globální systém na pokus stabilizovat, stabilizovat směné sazby, směné, výměny, směné úrok? Ta první otázka Tady je odpověď jasná. Za fiskální politiku si odpovídá každá vláda. Je třeba dodržovat pakt růstu a stability a vy si budete pamatovat, že eh, svého času jsme tady měli eh, velký tlak na rozvolnění tohoto paktu. Eh, parlament samozřejmě nebyl na této straně. A já vám musím říci, že my v eurozóně to vlastně bereme tak, že ten pakt eh, růstu a stability je součástí té Evropské měnové jednotky. Vlády eh, nadále zůstávají zodpovědné za svoje fiskální politiky a musí dělat všechno to, co je nutné, aby zvládali situaci. Pakt růstu a stability eh, to není jenom tedy ta pravidla, ty směrnice, ale je to v podstatě také eh, reference pro finanční eh, trhy a také pro eh, de facto důvěru v každé ekonomice. Já tedy se toho držím a spolehám na radu a komisi, že provedou eh, jakési peer review, které bude všem přesvědčivé. Já jsem řekl, že eh, myšlenka, že by toto nějak eh, spochybňoval eurozónu, nebo tak to, to skutečně je naprosto nereálné, protože tady vlastně cílem skutečně to, aby vlády si počínali udržitelnějším způsobem. To je naše tradiční záležitost. Pokud se týče MMF, jasně jsem řekl, že eh, mandát, dohledový mandát MMF eh, by měl být mnohem více posílen, rozšířen, protože tady skutečně potřebujeme velmi silný MMF. Já bych eh, se já bych podpořil to, co bylo řečeno, ovšem nikoli ve vztahu k Evropě nebo eurozóně, ale spíše pro celý svět, že totiž MMF musí být schopen zvládat situace, které jsou náročné a to vlastně se objevuje v těch eh, emerging economies, zde MMF působí velmi aktivně. Pokud se týče politiky eh, směrných kurzů, k tomu nemám co říci. Jsou věci, které se mění a věci, které se nemění. Nyní pan Lauk a potom pan Šinas. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Trišete, já mám tři krátké otázky. Eh, jedna už v zásadě byla položena, ale já bych ji upřesnil. Úrokové rozpětí nebo rozdělení mezi Řeckem a Irskem na jedné straně a Německo ani Německem a Nizozemskem na druhé straně se mění a to se e, tedy ohrožuje to euro. E, kolik, e, jak velké rozpětí je euro schopné ustát? Druhá otázka. Hovoří se o globálně špatné bance. Myslíte si, že lze globálně vyřešit eh, krizi platební eh, schopnost? Jak byste strukturoval nebo spíš nestrukturalizoval takovou banku? Třetí otázka. Eh, trh s deriváty. Vzhledem k velkému objemu derivátu, tak když ten trh se zhroutí, tak si myslím, že to bude příliš velký trh na to, aby bylo možné ho zachránit. Myslíte si, že v současné době eh, by byl velký problém, eh, že by eh, trh s deriváty se zhroutil, nebo je tady velké riziko? A byl byste rád, aby se s deriváty obchodovalo přes přepážku na, na burze nebo mimo burzu? Děkuji vám za tyto důležité dotazy. K té první otázce. K tomu rozpětí v ne té různorodosti v eurozóně. Tak eh, s, tím, s touhle námitkou žijeme od samého jejího zrodu. Měli jsme tam eh, různé úrovně růstu, konvergence, eh, inflace, vývoj různých indikátorů se lišil. My to velice bedlivě sledujeme od začátku, sledujeme to se Spojenými státy a zjišťujeme, že v takových rozsáhlých kontinentálních ekonomikách není běžné, nebo mít takovou rozmanitost. My si myslíme, že standardní odchylka růstu a inflace nebo ty eh, rozdíly v jednotkových nákladech na pracovní sílu se zase tak nelišily eh, mezi, ve Spojených státech, mezi jednotlivými státy a mezi jednotlivými zeměmi u nás v eurozóně. Takže vy naznačujete něco, vy eh, tedy narážíte na fiskální situaci v řadě zemích. Ve všech zemích, ale teď máme obtíže. A proto říkám, že je důležitá pro nás ta strategie, jak se z toho dostat. Vy jste jmenoval čtyři země, ale eh, ty dvě země, které eh, samozřejmě pro nás eh, se tedy chovají dobře. Nicméně ta strategie, jak se z toho dostat, je důležitá. Je nezbytné, abychom eh, co nejodpovědněji se jednali, eh, se chovali jak na straně exekutivy, tak na straně parlamentu. Vůbec bych neřekl, že eh, se něco takového spochybňuje v eurozóně nebo kdekoliv jinde. Řekl bych, že to je další argument pro řešení toho problému. My to říkáme od samého začátku. Říkáme, vy za to odpovídáte, my vás z toho nevykoujíte, musíte se chovat pěkně. Pak stability není žádný abstraktní rámec ze vzduchu, eh, který eh, prostě někdo stanovil před několika lety. Pamatujete, že se říkalo, že je to něco, co... Ne, ne, ne, ne, je to velice důležitý rámec. A je třeba mít na paměti, že, že eh, je to velmi pevný základ naš eh, fungování ekonomiky. Ovšem, vzhledem k tlaku, okolností a k realitě, se musíme postarat o to, abychom tady udělali správnou práci. Já si nemyslím, že taková globální eh, banka by byla správným konceptem. A pokud je o deriváty, tam došlo k explozi eh, těch Eh, jmenovitých částek. Zejména hovořím o CDS-kách, tzv. Credit Default Swaps. Eh, tam jsou jasně pojmenovaná rizika. Já o tom hovořím pravidelně, také o tom hovoří eh, všichni lidé, v, tedy hovoří o tom revize, v, tedy hm, pardon, zpráva o finanční stabilitě, včetně té, které vydává ECB. Eh, sledujeme iniciativy našich protějšků, Neříkám, že vyřeší všechny problémy, nicméně jedná se o eh, správný krok správným směrem a my jej plně podporujeme. Ano, v tom samém duchu, pane prezidente, jak jistě víte, že došlo k vlně kritiky a spekulace z různých euroskeptických kruhů, kteří útočí na euro a dělají to tak, že vlastně nenechávají pochybnosti o svém skutečném úmyslu. Skutečný úmysl to je, nebo skutečný cíl to je euro včera. Komisař z mé země, protože Řecko se tím velice zabývalo a pan Almunia, myslím si, že byl velmi kategorický, když odpovídal na otázky v tomto výboru a řekl, že jsme všichni na jedné lodi, řekl, nemám obavy, mám důvěru, je potřeba dělat, co musíme dělat, ale v eurozóně nes, ne, se nemají používat nějaké externí nástroje, mezinárodní organizace a, nesmí, a ty ratingové agentury, které viděly ten ledovec, který se přibližoval k Titaniku, tak nic neudělali a nyní vlastně se zjišťuje, že Španělsko nebo Řecko nebo jiné země se ocitly v problémech. Takže já bych, vy jste v podstatě už na to odpověděl určitým způsobem, ale já bych chtěl ještě trošičku jasný, přesnější ujištění z vaší strany. Děkuji. Děkuji. Já plně potvrzuji to, co jsem již řekl. A pokud se týká vaší země a jiných zemí také, tak odpovědnost samozřejmě je na vlastně provádění udržitelných, dlouhodobě udržitelných a přesvědčivých politik a to samozřejmě jednak z hlediska rozpočtové politiky a musím také říct, že z hlediska konkurenceschopnosti to všechno je velice důležité a je to vlastně ten neustálý signál, který vysíláme my sami všem zemím eurozóny bez jakékoliv diskriminace, všem zemím eurozóny. Takže solidnost, solidita zemí eurozóny se nespochybňuje, pokud by ta to postavení zde nebylo, tak by se to projevilo. Všechny měny jsou nyní v určité situaci, takové, že musí čelit skutečným obtížím, to je nepopíratelné a to je případ všech měn světa, které znám. Já nebudu citovat žádnou konkrétně, ale každý v tom pozná tu svou měnu. Ať je každý skutečně na výši svých odpovědnost, své odpovědnosti. To je to, co stále opakujeme. Děkujeme za socialistickou skupinu paní Vandenburg. Um, um, Děkuji. Já jsem se zájmem naslouchala těm silným signálům, které jste vyslala k dohledu. A já vítám, že ECB eh, e v současné době reflektuje svoji eh, roli a případnou změnu podle smlouvy. Eh, byste vlastně řekl k té globální úrovni, že FSF má také eh, vlastně eh, ten eh, svůj institucionální a globální rozměr, to je to FSF a my vlastně víme, že značná část té krize se nachází mimo bankovní trh, že byl to takový ten stínový trh derivativy Eh, obchodování u přepážky a tak dále. Čili to všechno jsou problémy, které eh, patří do toho globálního systému. Proto moje otázka. Myslíte si, že ECB by měla sehrávat nějakou exkluzivní roli, nebo by měla být nějakým, eh, řekněme, součástí širšího systému na finančních trzích? Děkuji vám. Já jsem eh, určitě nezapomněl na to, co eh, vy jste navrhovala před měsícem. My na to neustále myslíme. Eh, pokud se týče FSF, to není jen nějaké neformální schromáždění na základě bazilejského výboru, jemuž Eh, předseda mimochodem eh, guvernér Nizozemské centrální banky, ale také máme eh, výbor pojišťovací, Světovou banku MMF, účetní radu a tak dále. Je to skutečně neformální shromáždění. OF Eh, tedy všech těch, kteří de facto mohou jaksi synteticky zhrnout toho, co se děje v Evropě. Eh, samozřejmě, že samotná regulace komerčních bank není eh, celý tento problém, pouze části, ale FSF právě se snaží o celkový pohled. A samozřejmě rozšiřováním se může ještě zlepšit. A myslím, že je to takový postupný proces. Ale Eh, jestliže tady máme na jedné straně exekutivu, na druhé straně mezinárodní finanční instituce a na druhé straně orgány, eh, které jsou eh, značně nezávislé na politice, má ten bazilejský výbor a třeba centrální banky. Čili podle mě je to skutečně neformální seskupení s expertízou, která opravdu je schopna identifikovat správný směr a vyvinout tu strategii eh, eh, energii nutnou pro reformu a tak dále. Paní Vandenburg, ještě chcete něco říci? Eh, zejména, protože já si myslím, že samotní centrální bankéři vlastně nemají ten celkový záběr. E, to je důležité také pro evropskou debatu, protože i my musíme e, do toho zahrnout tedy e, ten pojišťovací sektor a tak dále, poněvadž to skutečně tam oni mají systematickou roli. Ano, máte pravdu. Ale centrální banky zaujímají naprosto unikátní pozici a já určitě nemám žádný nějaký, eh, tedy nemají žádný, žádné partikulární zájmy, vlastně pouze eh, se chovají podle ústavy a starají se o dohodu ústavy. Je třeba říct, že když se díváte na všechny světové instituce, tak eh, C, e, a centrální banky patří k těm nejtransparentnějších, čili skutečně oni mají svou eh, unikátní roli pro stabilitu. Děkuji, pan Sanchez Presedo a potom za liberální skupinu paní Starkevičute. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych měl tři otázky. Vy jste mluvil o typech výměn, nechtěl jste nic dodat k té otázce, ale Brenton Woods zavedl určitá pravidla výměny měn, měn. Ne, nepřemýšlíte o nějakých krocích v tomto smyslu? Myslíte si, že to nemá nic společného s finančním systémem, zejména pokud se týká protekcionismu? A druhá otázka. Byl bych rád, kdybyste se zmínil o také o e, tom, co se týká globálních financí. Finanční krize nejvíce pravděpodobně dopadla na ty nejchudší země, na ty nejméně rozvinuté země. Tam ty dopady jsou skutečně největší, takže pokud se týká globálních financí, to bychom také měli zohledňovat. Evropská unie by měla přijít s nějakým návrhem, nejen skupina G20 a Mezinárodní měnový fond, to je také důležité. Měli bychom najít nějaký otevřenější systém. A třetí otázka, likvidita tam je vlastně určité tření mezi pasívy a aktivy. Proč FED poskytuje o 6 měsíc, až o 6 měsíců delší lhůtu než FI? Jsme snad takový málo důvěryhodní, že naše lhůty jsou o 6 měsíců kratší než, Američanů, než u Američanů? Eh, Děkuji vám. K té první otázce už jsem řekl, že k tomu nemáme co říct eh, ke směrným kurzům. Možná bych jen řekl, aby bylo jasno, že toto se debatuje v rámci G7, to jsou ty hlavní volně plovoucí měny. Máme také komuniké, které vystihuje konsensus mezi zúčastněnými, to znamená centrálními bankami a vládami. A také máme signály, bylo to taky v minulosti, u některých emerging economies eh, a zejména v případě Číny. Já to jenom tak eh, zmiňuji mimo chodem, ale já určitě se nebudu odchylovat od konsenzu G7. Pokud se týče eh, globální eh, financování, financování a chudoby, <clears throat> je jasné, že nejméně rozvinuté země, eh, které neprodukují energii nebo komodity, což bylo velice v kurzu ještě před několika měsíci, tak ty jsou ve velmi špatné situaci. Nicméně pokles ceny ropy a energii vůbec v některých případech eh, jim trochu pomohl. I když stále jsou pod tlakem a platí eh, velmi vysokou cenu za globální ochlazení. Samozřejmě, že G20 to eh, nereprezentuje úplně celou globální ekonomiku. To je opět neformální seskupení, kde eh, se mohou začít rýsovat konsensy ke spoustě důležitých bodů. Eh, určitě to bylo po asijské krizi, určitě to funguje dnes. Čili je to vlastně proces, jak dospět k vyspělým konceptům ale je to prostě eh, neoficiální mechanismus a jestliže se tedy rozhodnou, mohou to postoupit do MMF a tam samozřejmě eh, v MMF, MMF eh, jsou někde zastoupeny v jeho orgánech všechny, všechny země. Já myslím, že to byla velmi důležitá otázka. No a Eh, tedy co vlastně děláme. My, my jsme byli první centrální banka na světě, která eh, zavedla to refinancování tříměsíční, šestiměsíční. My vlastně nyní fungujeme způsobem, s jakým se nepočítalo před touto krizi. A eh, my vlastně přímo jsme za Eh, tedy účastníme se přímého prodeje obchodovatelných cených papírů, eh, které nyní eh, vydává americká centrální banka. My asi se to nebudeme pouštět, ale dáváme pozor. Děkuji paní Starkevičute. Děkuji paní předsedkyně. Pane předsedo, vy už eh, léta voláte po strukturálních reformách efektivních eh, eh, sektorech ekonomiky a nyní se dotýká bankovnictví. Myslíte si, že je čas na strukturální reformy v bankovním sektoru eurozóny nebo u přeshraničně fungujících bankovních skupin? Eh, pan Volmen přišel eh, s návrhem, jak oddělit investiční bankovnictví, malofodní bankovnictví, retailové. Myslíte si, že my zde v Evropě také bychom měli přijít s takovými nějakými návrhy? Děkuji. Děkuji vám. Já si myslím, že je to tak, jak jsem řekl. Nesmíme upadnout do falešné spokojenosti a klidu. My jsme součást celosvětového finančního systému a fungování eh, finanční ekonomiky určitě eh, bude součástí restrukturalizace a nové podoby světové ekonomiky. My samozřejmě musíme nejenom napomáhat tomuto procesu, aby se ubíral správným směrem, ale máte pravdu, že bankovní sektor se musí začít chovat daleko přijatelněji. My jsme upravili eh, pravidla, předpisy a také otázky eh, předvídavosti. My eh, teď se tím zabýváme velice pečlivě. Oddělení investičních bank od komerčních to je spíše americká záležitost a my eh, musíme říct, že vlastně aniž by bylo přijato nějaké rozhodnutí, tak eh, to vlastně celé vybuchlo. Ukázalo se, že v současné situaci to není vhodné. V Evropě máme různé koncepce bankovnictví, eh, nemáme zde jasné oddělení těchto dvou větví, ale u nás banky jsou obvyklé jak investičními, tak i retailovými bankami. A to bylo snad považováno za o něco lepší koncepci. Já myslím, že to je lepší koncepce, když se podíváme na to, jaký je vývoj v Evropě a jinde. My budeme dále velmi aktivně pracovat v této oblasti, ale jak jsem řekl, jde o globální debatu, globální reflexy a my musíme najít velmi odvážné způsoby, jak zajistit to, aby eh, tržní ekonomika zase nebyla tak křehká, a aby měla prostě nějakou to svoji odolnost a schopnost se zotavit. Toto skutečně je takový test, my musíme být skutečně velice energičtí eh, při nalezání těch správných cest. Musíme postupně eh, odbourávat takové ty polštáře a nárazníky a takto, prostě, aby tady byla jakási odolnost. Děkuji, máme zde poslední čtyři otázky za skupinu EPP, pan Beče, takže prosím, pane Beče, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom eh, krátká otázka na zahřátí. Ta se týká vstupu Slovenska do eurozóny. Jak to hodnotíte? A potom další otázka. Myslíte si, že pomůže volnému pohybu práce, tedy vnitřnímu trhu zavedení e, s, s, směrnice se službami a, a to, když bude konečně volný pohyb pracovních sil? Dále, myslíte si, že Evropská centrální banka by mohla pomoct členským státům mimo eurozónu s jejich stávajícími problémy s likviditou pro případ krize? Pokud vím, tak teď se nám tedy přiblížila, přiblížily problémy. Myslíte si, že v případě krize je možné blokovat volný pohyb kapitálu mezi dceřinými a v mateřskými společnostmi. A mm, další eh, poznámka. Doufám, že v případě eh, problémů mezi eh, zeměmi mimo eurozónu si Evropská unie vyřeší své stávající platební fond problémy a vyřešíme jiné problémy v kdy eh, se v Maďarsku objevil minulý týden Dominik Stroskán eh, v situaci nového eh, premiéra a tak dále. Tak děkuji vám za otázku. Pokud je o Slovensko, tak tam ten přechod proběhl velmi hladce. všechny ty informace, eh, které mám z místa, protože jsem tam byl na místě, protože jsme se aktivně do toho zapojili, jsou povzbudivé. Já jsem si jistý, že Slovensko bude úspěšným případem. Mimochodem, je impozantní, že pouhých 10 let po eh, zřízení eurozóny už je nás 16 po vstupu Slovenska. Jak asi víte, máme samozřejmě vztahy s eh, zeměmi mimo eurozónu, včetně té vaší, a nebudu o tom hovořit podrobněji. V některých případech eh, se zdá, že by bylo užitečnější, nebo bylo by užitečné raději intimněji spolupracovat s centrální bankami v jiných případech. A to není nezbytné, nicméně eh, budeme v úzkém kontaktu s příslušnými institucemi jako Centrální Evropská banka. Pokud jde o Mezinárodní měnový fond, tak víte, že v některých případech jeho přítomnost je považována eh, vládou dané země za užitečnou. Myslím si, že komisař Almunia už řekl to, co mohu říci o příspěvku Evropské unie prostřednictvím eh, toho, co by komise a rada mohly aktivovat. To je také velice důležitým příspěvkem. pro eh, vnitřek Evropské unie. Nicméně beru na pota, v potaz to, co říkáte. Paní Luling, ano, děkuji, paní předsedkyně, pane prezidente. Zabýváme se zde často dost izolovaně množstvím směrnic, které vlastně nastěňují obrysy architektury finančního a bankovního dohledu v Evropě. I když to samozřejmě o tom se hodně hovoří, tak došlo k událostem, se kterými jsme konfrontováni. Narážíme zde na problémy, které musíme řešit jednorázově a přijímat určitá rozhodnutí, aniž bychom věděli, jakým směrem jít. Takže jsme v podstatě jako takoví řemeslníci, kteří pracují bez architekta. Takže můžete tedy si představit, že je jaké je riziko, v jakém stavu se na, na, bude nacházet ta, fina, ta konečná konstrukce. Takže vlastně v této době turbulencí bychom. Já bych tady ráda věděla, zda se domníváte, že Evropská centrální banka by mohla být nucena rozšířit své, svůj okruh působností, zejména v oblasti dohledu. Mnoho mnoho lidí je, to, je tomu příznivě nakloněno. Je to samozřejmě také otázka rozsahu, jak, to, jak postupovat u zemí mimo eurozónu. A moje, to byla moje druhá otázka. A třetí otázka, neměl byste chuť se zabývat ratingovými agenturami, protože delegovat tuto odpovědnost, to, z toho jsme trošičku velice tady překvapení, abych tak řekla v současné době. Děkuji. Děkuji, paní Liling. Já jsem samozřejmě zaznamenal složitost té situace a vaši připomínku o obtížích, na které narážíte, když říkáte, že jste jako zedníci, kteří pracují bez architekta. A když bych tedy to, to, to, ta met, met, metafora se mi zdá skutečně, že dobře zobrazuje situaci. Pokud se týká dohledu, tak jsem řekl, jak na tom jsme. Byly zde určité reflexe, reflexe vás jakožto evropských poslanců, reflexe Larozierovy skupiny. My také pracujeme na odpovědi na otázkách, které nám pokládají. A skutečně je zde možná cesta, ostatně o které se již rozhodlo určitým způsobem a to autoři Maastrichtské smlouvy a ostatně mno, několik parlamentů již to ratifikovalo, protože se konalo referendum v některých zemích. Toto vše tedy existuje, my o tom uvažujeme a vždy jsme byli příznivě nakloněni úzkým, úzké spolupráci s centrálními bankami a s dohledovými orgány, s orgány bankovního dohledu. Ratingové agentury tak o tom zde máme již velkou odpovědnost. Možná můžeme převzít ještě další odpovědnosti. To je velice zásadní téma, kde samozřejmě probíhají reflexe. Je jasné, že to je jeden z bodů, který musíme velice zásadně vylepšit. To je zcela nepopiratelné a proto zdůrazňuji, že musíme dosáhnout transatlantické schody, protože jsme v systému, který je globalizován a je velice důležité najít taková řešení, která by se nelišila nebo alespoň by nebyla v protikladu k řešením na druhé straně Atlantiku. A je pravda, že tímto se velmi zabýváme. Pane prezidente, já bych také ráda položila několik otázek. Sdílím s paní Lilink myšlenku, že pracujeme bez architekta, proto jsme ostatně předložili ten návrh týkající se řízení. Doufám, že to sdílí. Máme zde návrh směrnice, velmi důležitý v bankovní oblasti, to je směrnice CRD. Stále očekáváme stanovisko centrální banky. Myslím si, že je důležité, abychom ho měli pro, pro zkoum, přeskum tohoto dokumentu. Zde pracujeme jednak bez architekta a potom také trošku staro, starodávným způsobem, protože pokud se týká revize CRD, ta byla potřeba proto, aby se zohlednily on balance sheet, problémy dohledu a problémy likvidity. Možná zde bude potřeba také vyřešit problémy CDS a i kapitálové požadavky pro zajišťovací fondy. To by byl možná inteligentní postup pro finanční trhy. Co si myslíte o tom legislativním návrhu, na kterém pracujeme a měli bychom se k němu vyjádřit do konce našeho volebního období? Pokud se týká G20, sdílíte ten, to, co se ten názor. To, co se odehrálo v posledních třech měsících, bylo dobré, ale z makroekonomického hlediska by se dalo udělat více. Zmínil jste se o dohledu. Když vystoupíme z této krize, aniž bychom hovořili o těch zásadních příčinách, což je mezinárodní nerovnováha, tak je potřeba, aby vznikly plány obnovy, ale to nevyřeší problém světové nerovnováhy, která vlastně byla na počátku této, tohoto poklesu finančních trhů. Sdílíte tedy tento názor, tento přístup? Děkuji, paní předsedkyně. Ano, my pracujeme v současné době velice aktivně a intenzivně na našem stanovisku k směrnici o kapitálových požadavcích a velice brzo ho obdržíte. Upozorňuji však na jeden bod. Je to skutečně světová diskuse, tak jak zde bylo řečeno, o tom, co je vhodné udělat, abychom vytěžili určité ponaučení z té krize ta jednání se vedou v rámci Bazilejského výboru a v rámci Fora pro finanční stabilitu. Je světový finanční systém a současné zkušenosti dokazují více než dříve, do jaké míry je důležité řídit finanční systém v celém rozsahu, protože jinak bychom všichni čelili určité explozi, ke které by mohlo dojít tu či onde. Čili zcela nevyhnutelně tato směrnice přichází v určitém okamžiku, kdy jsme ještě nedokončili, a zde se nesmíme mílit, tu krizi, takže je potřeba vědět, že pravděpodobně ještě bude nutné přepracovat to dílo. A samozřejmě platí to také na druhé straně Atlantiku, platí, platí to všude. Ta globalizace ekonomického a finančního systému mezinárodního je taková, že nám všem to působí problémy trvalého upravování, trvalých změn. Pokud jde o G20, tak zcela sdílím váš dojem. Ale ještě jednou, tak jak jsme před chvílí řekli, instituta je klíčová pro provádění dohledu se skutečnou schopností změnit věci, tak to je Mezinárodní měnový fond který provádí svůj makroekonomický a makrofinanční dohled, který má vlastně pozici určité obnovené instituce a je pravda, že to vše, co vedeme, by vedlo k určitému status quo ante před vznikem toho deficitu a těch té nerovnováhy interní a externí, tak bychom vlastně byli zcela ve stejné situaci a museli bychom bohužel znovu čelit dalším problémům. Takže je velice důležité, abychom mohli výrazně posílit dohled makroekonomický na světové úrovni a vidím pouze MMF, že by toto efektivně a skutečně mohl provádět. Děkuji. Poslední řečník je paní Bajeva. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Trišete, když měříme teplotu ekonomiky za stávající situace, ať už eh, budeme eh, uplatňovat jakoukoliv politiku, inflačně mířenou nebo stagnačně mířenou, tak eh, nedosáhneme okamžitých výsledků. Současný pokles je stále více alarmující. Myslíte si, že uvolnění eh, nabídky peněz eh, bude mít nějaké dramatické pozitivní dopady na eh, zaměstnanost? A ještě jednu drobnost. Mohl byste se stručně vyjádřit k potenciálu růstu nových ekonomik v střední a východní Evropě v kontextu globálního poklesu? Děkuji. Uh, Vaše otázka je samozřejmě maximálně na místě. Je velmi důležitá. Jak říkám, na globální úrovni jsme ve světě, který eh, zůstává plný nejistoty a to musíme zohlednit. A musíme se připravit na tuto nejistotu. Když už to tak říkám, tak eh, si myslím, že eh, rok 2009, jak nedávno uvedla komise, bude samozřejmě obtížný na globální, jakož i evropské úrovni. A situace by se měla obrátit v roce 2010. Po tom obtížném roce 2009. My sami stabilizujeme inflační očekávání, zavádíme určitý element stability pro hospodářské subjekty. Snažíme se posílit jejich důvěry eh, v to, že existuje určitá kotva, se kterou můžou počítat. A snížení eh, úrokových sazeb, které eh, doprovázelo velké důležití, velmi důležité odstranění inflačního rizika je samozřejmě také důležité pro trvalé udržitelný růst a vytváření pracovních příležitostí. Pokud je o vytváření pracovních příležitostí, tak bych znovu řekl, a už jsem to řekl tady několikrát, že že deset let eh, eura je obrovským úspěchem. Samozřejmě nepodceňuji stávající eh, obtíže. Máme před sebou eh, problémy, pokud je o zaměstnanost. Neměli bychom být spokojeni, ale když se podíváte na těch deset let, tak je zřejmé, že euro je dlouhodobě dostatečně přínosné. To, čeho jsme dosáhli, je impozantní a v nedávném, podle nedávného výpočtu je zřejmé, že jsme vytvořili alespoň o 3,6 pracovních um, milionů pracovních míst víc než sesterská ekonomika na druhé straně. Atlantiku, říká řečník, přepočteno na počet občanů. Pokud jde o e, růstový potenciál nových e, členských zemí Evropské unie, tak si myslím, že jejich růstový potenciál e, dlouhodobě a střednědobě není ovlivněn. Mají mimořádný potenciál, ale samozřejmě se jich dotklo zpomalení evropské ekonomiky a pokud i nadále budou provádět strukturální reformy a zdravou makroekonomickou politiku, tak Eh, jsou na dobré cestě k tomu eh, se vyrovnat s ostatními a budou mít velice lichotivé výsledky. Závěrem bych také zmínil, že nesmíme zapomínat, že ceny hlavních komodit jsou teď nižší a předtím dříve byly vyšší a nyní platíme velmi vysokou cenu za ty, eh, ty platili jsme velké ceny za energie a teď nebudeme platit. To samozřejmě i bude mít nějakou dobu, než to dopadne, ale nepodceňujme to. Děkuji. Ještě nám zbývá pět minut řečnického času, takže navrhuji dvě otázky v rámci Catch the Eyes, abyste využili tohoto skutečně nabitého programu dnešního dopoledne nikdo, takže já využiji ten řečnický čas. A ano, tam se nám někdo hlásí. My name is Manders. And... No, but, um, yeah, but you're not from a member of the committee, so I'm sorry, I will uh, give... Vy ale nejste členem výboru, takže nejdřív John Pervis a pak já. Pane předsedo, myslíte si, že je možná nějaká změna z druhé strany Atlantiku uh, vzhledem ke změně režimu, uh, pokud je o politiku Fedu? Uh, Pokud se týče úrovně Fedu, výbor pro otevřené trhy je, myslím, na stejné úrovni a také předseda Fedu je na též úrovni. My jsme spolu měli osobní rozhovory a já musím říct, že já jsem zmínil mnoho významných rozhodnutí ECB a my jsme také rozhodovali částečně společně s Fedem, e, zejména, že tedy my e, dodáváme e, dolarovou likviditu na východní straně Atlantiku. Pokud se týče exekutivní větve v USA, uvidíme, jak výměna administrativy, eh, ano, ta je samozřejmě velmi důležitá, ale já očekávám, že ve Spojených státech eh, tam půjde během toho eh, zotavení o obhájení vlastní vize, vlastní koncepce, vlastních principů. My tedy musíme být ochotni spolupracovat velmi úzce na globální úrovni, eh, tak abychom všechny eh, jak splnili to, co se od nás čeká. Eh, Spojené státy sehrávají velmi důležitou roli a myslím, že je velice důležité, abychom měli za nové administrativy stejné, stejně dobře vztahy jako dříve, včetně v oblasti makro, dohled na makroekonomickou politiku. Pane přes prezidente, kdybychom dneska zpracovávali Maastrichtskou smlouvu, <clears throat> měli bychom tam doplnit otázku stability finančních trhů. Řekli jste, že pravděpodobně, nebo všichni si myslí, že pravděpodobně Evropská centrální banka potom bude mít větší odpovědnost v oblasti dohledu. Je potřeba samozřejmě stanovit rozsah, ale v každém případě budete mít více pravomocí, takže již se nacházíme v situaci, kde vlastně dochází k určité nerovnováze. Co si myslíte, že bychom měli dělat, aby to vš- ten ostatek byl zhruba vyrovnaný. A pokud se týká G20, domnívám se, že často zapomínáme na boj proti těm daňovým rájům. Co si o tom myslíte a jak bychom mohli pokročit ku předu v této oblasti? Eh, pokud se týká vaší první připomínky, řekla bych, že všechny centrální banky ve světě se domnívají, že mají jednu, že mají odpovědnost v oblasti finanční stability, což neznamená, že tato odpovědnost by měla změnit samotnou měnovou politiku. Argumentování centrálních bank ve světě nebo všech těch institucích spočívá v tom, že stabilita cen ze středně, ve střednědobém horizontu je nezbytnou podmínkou pro finanční stabilitu. Není sama o sobě dostatečná, ale je nezbytná. To znamená, je, je potřeba věnovat specifickou pozornost finanční stabilitě a mít mandát k udržování stability film, aby všechny ty finan, instituce jednaly stejným způsobem. Všechny centrální banky, které znám, zveřejňují zprávy o finanční stabilitě, které vlastně, ve kterých hodnotí situaci, hodnotí rizika a nebezpečí, proti kterým je potřeba bojovat. A to děláme i my sami samozřejmě. A ostatně mohu říci, že prostředí všech centrálních bank jakožto institucích v jednotlivých měnových oblastech nebo v těch politických podmínkách se považují za to, že mají opravdu konkrétní odpovědnost v oblasti finanční stability. A tedy se, se domnívám, že tato otázka je zásadní. Nejsem si jistý, že je potřeba změnit smlouvu, No, v každém případě dnes změnit smlouvu, to asi pravděpodobně není příliš snadná věc, ale je pravděpodobně výhoda, že již ratifikace proběhla ex ante. Vidím, že někteří z vás tedy ví, o čem hovořím. A pokud se týká té poslední otázky, těch daňových rájů, tak myslím si, že ten pojem daňový ráj se mi zdá moc takový stručný. Máme spíše na mysli ta, ty finanč, ta finanční místa, která nerespektují světová pravidla v oblasti dohledu, v oblasti stability trhu, transparentnosti, v oblasti transparentnosti institucí, finančních nástrojů, trhů, které nesplňují normy boje proti praní peněz, proti financování terorismu, tak jak jsou definována v mezinárodním společenství. To vše se zatím skrývá. A musím říci, že my jsme samozřejmě velmi pro posílení eh, na světovém úrovni těchto pravidel. Je také pravda, že je potřeba, abychom takto postupovali i na druhé straně eh, Atlantiku, protože jinak by to bylo zcela dezorganizováno. A ten pojem daňový ráj, to je trošičku složitý pojem, protože samozřejmě daňové systémy nejsou stejné ani v Evropě, ani v eurozóně. Takže myslím si, že opravdu bychom měli hovořit srozumitelně, když kvalifikujeme ta finanční místa, která by měla dodržovat pravidla obezřetnosti, transparentnosti, čestnosti, bezúhonosti, která by měla být dnes světovými pravidly. Děkuji, pane prezidente, za tuto velice bohatou a důležitou výměnu názorů v tomto v oblasti ekonomické a měnové politiky budeme mít příležitost se znovu setkat na posledním měnovém eh, dialogu 30. března letošního roku v rámci ještě našeho volebního období. Možná to bude také taková bilance fungování toho měnového dialogu. V každém případě děkuji za vaši dnešní účast a sejdeme se 30. března. Již teď jsem smutný, že když říkáte, že to bude naše poslední setkání na konci března ale samozřejmě nevím, jak ohodnotíte měnový dialog s Evropskou centrální bankou, ale my Evropská centrální banka velice oceňuje tuto možnost výměn názorů s vámi. Děkuji.